once again, once again, once again. Yeah, yeah, yeah. yeah. Uh, ladies and gentlemen, please take a seat. Dámy a pánové, prosím vás, usaďte se, začneme za několik minut, tedy za jednu minutu. Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie Rady Europejskiej. Dalším bodem na pořadu jednání je zpráva Evropské rady a prohlášení komise o závěrech ze zasedání Evropské rady ve dnech 29. a 30. října 2009, včetně mandátů a pravomocí předsedy Evropské rady a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, eh, lomeno místo předsedy komise a složení nové komise. Jsem rád, že zde máme premiéra Reinfelda a předsedu Barosa. Nejdříve bych chtěl požádat pana Frederika Reinfelda, aby se ujal slova. You, Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, jsem velice rád, že jsem zpět mezi vámi a že vám mohu podat informace o výsledcích velice komplikované a náročné schůze Evropské rady. Chtěl bych vám vysvětlit